Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir sollten anfangen. Vielleicht stößt der eine oder andere. Kolegyně a kolegové, měli bychom začít. Možná ještě někdo dorazí. Budeme doufat. Já vás tady eh, vítám na eh, našem zasedání, na veřejném eh, slyšení a výměně názoru k tématu další a dálkové akademické vzdělávání jako součást Evropské strategie celoživotního vzdělávání. Dnes odpoledne se tedy budeme eh, věnovat eh, tématu, eh, které má celou řadu aspektů, a kterému se náš výbor věnuje z eh, různých aspektů. Hovořím tady o vzdělávání ve všech jeho formách a formátech. Samozřejmě dnes se eh, budeme zaměřovat na eh, dálkové vzdělávání a další vzdělávání. My jsme si s koordinátory rozhodli, že zde vytvoříme iniciativu vlastní zprávy. Máme zde zpravodaje pana Zvera, kterému dám slovo hned po úvodu protože eh, tohle slyšení by mělo být také první výměnou názoru k této zprávě z vlastní iniciativy, první výměnou názoru. Dnešní veřejné slyšení eh, samozřejmě eh, bude zahrnuto jeho výsledky do naší zprávy a kolega Zver, jakož i stínový zpravodajové, budou jistě bedlivě poslouchat a příslušné podněty z tohoto slyšení si odnesou sebou. A doufám, že brzy potom tady na výboru eh, budeme moci eh, schválit dobrou zprávu a poté i na plénu. Bez dalších průtahů bych vám ráda představila naše čtyři hosty. Nejdřív je to pan Helmut Hoyer, eh, bývalý rektor dálkové univerzity v Hagenu a ten bude hovořit o tom, jak digitalizace utváří eh, naši budoucnost. Potom je tady pan eh, Kevin Hetherington, který bude hovořit o celoživotním vzdělávání, o úloze, eh, úloze ča, vzdělávání v částečného v rozšiřování přístupu a rozšiřování zaměstnatelnosti. Potom je tady Margot Klinker eh, z Centrály pro dálkové vzdělávání na eh, odborných eh, školách, která bude hovořit o dalším vzdělávání akademickém jako strategické reakci na demografické a strategické výzvy. A potom je tady Georg Bax z Evropské asociace dálkového vzdělávání nebo univerzity, které provozují a pohovoří o, v omezujících efektech legislativních a regulačních rámců na dálkové vzdělávání a online vzdělávání. Takže to bude jistě takový dobrý podnět pro to, co můžeme udělat na evropské úrovni legislativně. Já vám všem děkuji za to, že jste všichni dnes dorazili do Bruselu. Jsem moc ráda, že zde vaši odbornost budeme muset využít pro naši práci a jako prvnímu a mu dám nějakých 10 až 15 minut. A jako prvnímu dám slovo tedy eh, panu Hojerovi. Máte slovo. Děkuji vám za eh, pozvání, eh, na které rád reaguji. Myslím, že zde nemusíme hovořit o celoživotním vzdělávání, ale musíme si uvědomit, že každý, každý druhý z nás neskončí v tom zaměstnání, ve kterém eh, začal. A otázkou je tedy, eh, jak dostat eh, nezbytnou kvalifikaci pro tedy svoji kvalifikaci a, a tou reakcí je právě celoživotní vzdělávání. Tyhle věci jsou navzájem propojené. Tady v názvu dnešní akce hovoříme o akademickém dalším vzdělávání a o distanční vzdělávání. A to jsou dvě odlišné věci. A sice musíme vidět, že eh, akademické eh, vzdělávání, to znamená úroveň obsahu, a také udělení certifikátu a, eh, a prostě uzavírání vzdělávání v, na určité akademické úrovni. Tady Cílovou skupinou již jsou samozřejmě zaměstnaní, ale eh, eh, tyto studenti mají většinou už za sebou eh, nějaké akademické vzdělání. Nabídka dalšího akademického vzdělávání je sestavena moduly, po modulech až tedy do dosažení určitého certifikátu. Dnes většinou je to nějaký magisterský titul. Když se naopak podíváme, co to je dálkové vzdělávání, tak dálkové vzdělávání popisuje metodu eh, výuky a učení, ne obsah a uspořádání. To dálkové vzdělávání má také eh, zvláštní eh, cílové skupiny, samozřejmě jsou to zaměstnaní, ale stále více také muži a žen, ženy eh, v domácnosti a, eh, nebo v nějaké zvláštní životní situaci. Nabídky eh, dálkového vzdělávání dělají školy, v univerzity a celý tenhle program se vyznačuje konkrétní, konkrétní metodou, nikoli obsahem. Když to ještě jednou schrnu, tak mohu říci, následující. Když hovořím o akademickém dalším vzdělávání, tak to může být docela konvenční eh, kontaktní výuka, ale samozřejmě i dálkové studium. Zatímco, když hovořím o dálkovém studiu, o distančním vzdělávání, tak hovoříme o té metodě výuky bez závislosti na místě a čase, složené z nějakých modulů takovém eh, dálkovém studiu, například na eh, Fed University v Hagenu nebo na Open University. Jsou například magisterské kurzy, eh, nabídky dalšího vzdělávání i odborné vzdělávání. Takže ještě jednou opakuji. Akademické další vzdělávání a distanční vzdělávání jsou dvě odlišné věci. A shrnul bych to tak, že Akademické další vzdělávání je integrální součást celoživotního vzdělávání. Distanční vzdělávání je moderní e, systém studia, e, který e, přispívá k, nebo vychází vstříc rostoucí mobilitě studujících a dálkové studium je velmi vhodné pro celoživotní vzdělávání, zejména pro Eh, pracující. Obojí, akademické další vzdělávání a distanční vzdělávání, eh, podporuje rovnost příležitostí v naší společnosti. To jsou východiska, která eh, stojí za to využít. Jde o to, že digitalizace bude utvářet jak budoucí eh, eh, akademické další vzdělávání, tak distanční vzdělávání. Digitalizace je klíčový faktor pro jejich další eh, rozvoj. To mají společné. Jak v akademickém dalším vzdělávání, tak v distančním vzdělávání souvis... jde o to, že studenti jsou převážně dospělí. Jsou více omezení vzhledem ke eh, své eh, pracovní situaci, rodinné situaci a také společenskému životu. Tady digitalizace eh, pro obě oblasti, opět tedy pro akademické další vzdělávání i dálkové vzdělávání nabízí výhody. Pro obojí digitalizace přináší větší flexibilitu, větší interaktivitu, tím, že eh, nabízí výukové scénáře eh, podporované na dálku a týká se to eh, v obsahu komunikace a, komunikace. Je to tedy daleko větší přidaná hodnota oproti běžnému kontaktnímu studiu. V moderním pracovním světě to tedy lidem vychází vstříc. Je zde hmatatelnější eh, provázanost mezi eh, pracovním a studijním světem. To znamená, svět práce a svět učení eh, se spojují a navzájem se obohacují. Díky digitalizaci je také možné dosáhnout nové cílové skupiny, které zatím takto nebyly osloveny. To platí u obojího. A obé, jak akademické další vzdělávání, tak dálkové vzdělávání, v ehm, obou případech tedy eh, oslovují širší skupiny. Díky eh, větší eh, skupině studujících můžeme lépe ale individualizovat, personalizovat studijní plány, protože studující dnes mají za sebou mnohem rozlišnější Eh, rozlišnější vzdělávací cíle a vzdělávací historii. A to je třeba zohlednit prostřednictvím certifikátu, prostřednictvím eh, mimo eh, školních osvědčení o vzdělávání v a samozřejmě digitalizace nabízí přístup k dalším zdrojům jsou tady eh, ty masivní otevřené, tedy veřejné online kurzy MOC, které, eh, které eh, zpřístupňují vzdělávání, které doposud přístupné nebylo. Aby bylo možné celý ten potenciál digitalizace v vzdělávání, je třeba dále poskytovat specializované služby studujícím neexistuje žádná čistá nabídka vzdělávání online. Vždycky je to třeba eh, spojit s konkrétní výukovou podporou a to znamená eh, s lidmi. To znamená, že i do budoucna v osnovách eh, budeme nabízet informační a mediální kompetenci. To už začíná to ve škole. A v mých očích ta to téma mediální kompetence a informační eh, kompetence musí být eh, součástí eh, vzdělávání učitelů. To je prvotním předpokladem pro využití celého toho potenciálu, který jest. Abychom ji mohli využít. Nejde jenom o didaktiku a o IT, ale potřebujeme také jasný a, a, a transparentní evropský právní rámec. To znamená, že pro a, a, vyučující i studenty potřebujeme právní jistotu, pokud jde o autorská práva. Práva využití, pokud jde o datovou bezpečnost bezpečnost údajů, tedy ochranu eh, údajů, ale samozřejmě také bezbariérovost. To jsou velice důležité otázky, eh, které je třeba upravit. Jak už jsem říkal, k ochraně eh, vyučujících i studujících. A k tomu, abychom mohli plně využít potenciál digitalizace. Když se na to podívám ještě jednou. Ano, říkáme, že další akademické vzdělávání, stejně jako dal, dálkové vzdělávání, to eh, samozřejmě se týká eh, celých studijních kurzů. A tyto eh, kurzy jsou poskytovány na školách, které se musí postarat i o jejich uznatelnost, započítatelnost. Máme tady evropské standardy pro uznávání hm, kreditů získaných mimo univerzity. To jde přes Lisabonskou konvenci za její rámec. A já tady hovořím o, o MOOC a o, o o zdrojích otevřeného vzdělávání. Vidíme, že stále více se velké firmy eh, dostávají na tento trh s online vzděláváním. Je třeba tedy se zasadit o to, aby studující eh, k nám přicházeli s eh, vzdělání získaný mimo univerzity a musíme se zamýšlet nad jeho uznatelností. První věc je tady formální vzdělávání a druhé je neformální vzdělávání. Jak už jsem říkal, jde o započítání eh, všech eh, kvalifikací eh, a dovedností získaných mimo univerzitu. To je to neformální vzdělávání. Tady eh, s tím se musí eh, vysoké školy vypořádat. Co se stane, když do budoucna eh, certifikáty a nabité vědění, mimo škol nabité vědění, budou v zaměstnání považovány za důležitější než to formálně nabité vzdělání. A tady nemluvím o Google University. To jsou otázky, na které si musíme eh, odpovědět a k tomu jsou také třeba evropské standardy a směrnice, eh, díky kterým eh, se vysoké školy budou dostávat na určité standardy. Tady je třeba nejenom snah univerzit, tady jde i odpovědnost evropské politiky. Vysoké školy, a aby se vysoké školy dostaly do situace, kdy budou moci reagovat na tyto výzvy a proto, podle mého názoru, a to je poslední připomínka zde na slajdu, tyto problémy musí být eh, eh, zohledněny v eh, evropské strategii celoživotního vzdělávání. A to mm, mm, tím, že se s nimi bude včas počítat. Děkuji vám za pozornost. Ja, ganz herzlich. Já mnohokrát děkuji, pane Hojere, eh, za eh, toto pregnantně pojaté téma, které ukazuje, že před námi eh, ve vzdělávací politice je celá řada věc, se kterými musíme počítat. A teď hm, dám slovo panu Hedringtonovi. A bude potřebovat tady ovladač. Sie haben das Wort. Thank you very much. Uh... Děkuji. Budu hovořit o celoživotním vzdělávání z hlediska Open University ve Spojeném království. Tam také pracuji. Řeknu něco o nás, o tom, jak přistupujeme eh, k tomuto eh, dálkovému vzdělávání. Jsme největší eh, univerzitou pro dálkové vzdělávání a pak budu hovořit samozřejmě i o zaměstnatelnosti a přístupu k mm, e, zaměstnání, přístupu i z hlediska zaměstnavatelů. Jakožto univerzita, která byla založena v roce 1969 s úkolem být otevřená e, lidem, místům i idejím, jsme vytvořili nový model – vyššího vzdělávání ve Spojeném království. Jednou z klíčových charakteristik, která definuje naši univerzitu, je, že eh, pro naše eh, programy jsme nepo, nevyžadovali eh, žádné vstupní kritéria. Máme 175 tisíc studentů v roce 2015-16 a samozřejmě, že učíme nejenom ve Spojeném království, ale eh, jinde 2 miliony studentů s námi studovali eh, od samého začátku od roku 69 a v posledním akademickém eh, roce 15, 16 bylo uděleno 15 tisíc um, titulů. A e, samozřejmě jakožto sektor tohoto vzdělávání na částečný úvazek, tak e, představují naši studenti 38% tohoto dálkového studia je to ehm, klesající trend ve Spojeném království vzhledem k tomu, že rostou, eh, roste celkově školné. Jakožto univerzita máme 4 tisíce zaměstnanců, kteří pro nás pracují přímo, akademici ehm, a dále podpůrní eh, zaměstnanci a eh, další včetně některých doktorantů, které samozřejmě odměňujeme dále. Eh, máme také externí přednášející, eh, aktivně se účastníme podpory agendy Spojené království, včetně podpory eh, celoživotního vzdělávání. Snažíme se také, aby vznikla učňovská místa, eh, což má velký význam pro zaměstnavatelnost a mm, chceme zvyšovat eh, pochopitelně účast, eh, takže mm, je důležité v tomto kontextu zvyšovat sociální modelitu. Naše strategická výzva z nedávné doby, abychom to, toto všechno realizovali, je Eh, abychom co nejvíce obohatili společnost eh, vzděláváním takového typu, která, který je schop, které je schopno změnit studentům eh, život. Ehm, dále k profilu našich studentů. Já jsem zmínil, že máme 175 tisíc studentů, 77% z těchto Eh, studentů nemá eh, předchozí eh, zkušenosti s vyšším vzděláváním v momentě, kdy začínají. Máme široký věkový rozsah od 18 až po lidi, kterým je 90 let až více, průměr je 29, takže to, to klesá. 11% jsou z menšinov, mají menšinový um, původ, 20% eh, má nějaké postižení, ať už fyzického charakteru nebo duševního charakteru. A dále eh, ještě pokud je o zaměstnavatelnost, tak 75% pracuje na plný nebo částečný úvazek, takže pracujeme se studenty, kteří často již jsou součástí pracovního procesu 25%. Je to směs lidí, nezaměstnaných lidí pracujících z domova nebo pečujících eh, o eh, děti a příbuzné a ehm, také je tu určité procento lidí již důchodového věku. Ehm, model výuky je mm, eh, vlastně smíšený, čili interaktivní online prostředky, tištěné, tištěný materiál, online, včetně také eh, výuky přímo tváří tvář eh, v nějaké místnosti, anebo opět pro online prostřednictvím webových stránek. Máme také fóra, na nichž mohou interagovat studenti mezi sebou. A eh, poskytujeme také rezidenční školy a řádné školy prezenční školy. Umožňujeme také eh, dočasně přerušit studium a pak se k němu vrátit eh, po eh, vyhodnocení a nabízíme celou řadu flexibilních zkoušek a vyhodnocení, abychom měli co nejširší rozsah metod ohodnocování. Máme otevřený přístup pro bakalářské studium, a samozřejmě, že poskytujeme přímo podporu studentů prostřednictvím eh, přípravných eh, kurzů pro ty, kdo eh, studují poprvé, tak máme některé úvodní kurzy a kromě toho provádíme určitá přizpůsobení v našeho modelu, abychom zpřístupnili naše vzdělání lidem s postižením a dále menšinovým studentům, a to je pochopitelně eh, problém, který se týká celého sektoru, eh, který také řešíme. Máme eh, týmy lidí na podporu studentů, máme analytická, analytické týmy, abychom v reálném čase byli schopni identifikovat aktivitu studentů a pomoci jim se studiem, když narazí na nějaké problémy jako jakákoliv další univerzita ve Spojeném království, eh, samozřejmě mm, se na nás vztahuje vyhodnocení eh, hodnocení kvality, inspekce, na návštěvy poměrně často, jako v každé univerzitě, aby se zajistila eh, kvalita vzdělávání, které poskytujeme, abychom splňovali britské standardy, britské normy, které fungují ehm, ruku v ruce s evropskými. Pokud jde o zvýšení zaměstnavatelnosti, zaměstnatelnosti, tak eh, hovoříme o souboru určitých dovedností a úspěchů, které podporují studentů, studenty v rozvoji eh, kariéry a v podpoře jejich celkového příspěvku eh, pro, pro společnost. Jak řekl již předřečník, lidé, lidé stále více potřebují studovat po celou dobu svého života, protože budou mít různé Eh, různá zaměstnání, kariéry. Není to, že od 18 bude mít člověk jednu eh, práci až do důchodového věku. Lidé se budou muset učit, osvojovat si nové dovednosti v průběhu celého života. Myslíme si, že učení na dálku a vživ vzdělávání je určitý model, který může sloužit na podporu studentů. Um, to se týká vlastně všech lidí, kteří chtějí dále rozvíjet své Eh, znalosti a dovednosti v průběhu života. Pokud jde o průzkum, 85% našich absolventů řeklo, že jim to pomohlo splnit kariérní cíle. To je důležitá věc, kterou, které si cení. Nejde jenom o kvalitu akademického předmětu, ale jde také o eh, ten ehm, soubor eh, dovednostních nástrojů, které díky tomu mají pochopitelně jsou zajímaví studenti, kteří chtějí studovat a zároveň pracovat, vydělávat, což je přes 76 jak jsme řekli, takže dálkový, eh, dálková výuka je velice atraktivní z tohoto hlediska eh, pro lidi, kteří nejsou schopni si udělat dvouletou pauzu, ale mohou tak učinit v průběhu své práce, v průběhu eh, doby, kdy vydělávají peníze a podporují své rodiny. A samozřejmě, že také 88 ze 100 um, firm, které jsou v indexu uh, eh, FUCI, spon, sponzorovali um, uh, vlastně některé zaměstnance právě v našich um, modulech a podpořili je v tom. Máme celou řadu um, osnov, eh, které vychází z, i z pracovní zkušenosti, jako je eh, například eh, sesterská eh, péče, sociální pracovnice, pracovníci a ehm, další, další scénáře. Ehm, samozřejmě je tu možnost využívat různých ehm, prostředků, i v případě rozvoje například učňovských, učňovské praxe. Ehm, nabízíme také MBA, eh, kvalifikaci, to znamená, jsou programy zaměřené přímo na kariéru a eh, dále vzdělávání ehm, manažerské ehm, na úrovni vedení podnikatelské oblasti a pak různé krátkodobější kurzy všech možných druhů. Eh, ty dovednosti mají být začleněny do všech našich, celého našeho kurikula, na všech úrovních si studenti osvojují a mají také být schopni prokázat různé dovednosti. Máme také nástroje pro plánování kariéry, které umožní studentům dále rozvíjet své schopnosti a e, kromě toho také e, jsme v kontaktu se zaměstnavateli, Ehm, jsou to ty základní eh, klíčové eh, dovednosti pro zaměstnatelnost, těch sedm klíčových kompetencí, eh, které jsou ehm, podporovány CBI, ehm, o které se očekávají od zaměstnavatelů, že budou lidé mít. My jsme si je osvojili, zaintegrovali jsme je do našeho modelu, aby tomu odpovídali naše výstupy, aby mohli eh, skutečně prokázat tyto dovednosti. A tady vidíme, eh, jaké vidíme eh, výstupy a přínosy. Lidé mohou pracovat a učit se zároveň, což má dopad nejenom na studenta, ale i na to pracoviště, protože to může inspirovat další. Dálkové vzdělávání rozšiřuje přístup a zvyšuje to zaměstnatelnost, poskytuje příležitosti těm, kdo jsou jinak eh, ze eh, znevýhodněného původu nebo mají eh, určité finanční znevýhodnění okolnosti, postižení a tak dále. Je to nákladově také výhodná varianta vzdělávání oproti eh, eh, tedy eh, stálemu dennímu studiu. A je, používáme inovativní přístupy, technologie pro flexibilní, mobilní a interaktivní výuku. Pracujeme se zaměstnavateli, podporujeme celoživotní vzdělávání a vývoj kariéry, tím, že uznáváme předchozí vzdělávání, aby bylo možné využít to, co se lidé naučili jinde u nás. A celkově také vidíme, eh, že je to určitý katalyzátor sociální mobility ve společnosti jako takové. Díváme se, dívám se na Suzanu, na Zuzanu, která nám pustí, pustíme si eh, krátký videoklip, aby eh, ukázali, o čem naše univerzita je. I was raising my daughter. My confidence had been knocked. I've been out of work for a while. Then I found the Open University.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 za tento impozantní příspěvek. Já si myslím, že tady jsme viděli, jak taková otevřená univerzita eh, funguje v reálném životě, jaké má výhody a, a co studium na ní, eh, nebo jak je to studium na ní zorganizováno. A teď eh, se těším na příspěvek paní Klinkner. Dám jí hned slovo. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Nejdříve bych vám ráda poděkovala za pozvání na toto eh, slyšení a možnost vám eh, představit eh, naše, náš přístup k této věci. Já jsem Margot Ingler v a pracuji v CTFA v Koblenci a dnes zde zastupuji německé združení pro dálkové vzdělávání a v další univerzitní vzdělávání. Je, mám tady také kolegu Brokata Límana, který je eh, šéfem této asociace. Já bych v zásadě chtěl pohovorit o čtyřech eh, bodech. Za prvé o tom, eh, že bych představila, představila naši asociaci, tedy DGBF, potom základní principy této problematiky, potom naše eh, takové eh, eh, hlavní požadavky k vývoji celoevropské strategie životního, celoživotního vzdělávání a potom vytvořím, tedy vyvodím nějaké závěry. Nejdříve DGVS f jedná se o 300 institucionálních i osobních členů z oblasti vysokoškolských vzdělávacích institucí z Německa, Rakouska a Švýcarska. Co by síť eh, pro eh, podporu eh, celoživotního vzdělávání na vysokých školách, tedy působíme v tím směrem, abychom přispěli k důležité společenské debatě prostřednictvím různých publikací a různých komunikačních formátů a pracujeme s Paní Klingner, eh, já vám do toho skáču. Už to tady u mě bliká, to znamená, že musíte mluvit trošku eh, pomaleji, jak to tlumočníci nebudou vzdělávat. Eh, nebudou stíhat. Takže, jak říkám, my používáme různé formáty a pracujeme se všemi příslušnými aktéry na těch různých, na různých úrovních, na evropské úrovni, s UKNem, to znamená Evropský Evropská síť pro eh, další univerzitní vzdělávání. Eh, potom eh, už jsme zde slyšeli o důležitosti digitalizace pro další vzdělávání. To je stále důležitější i pro nás. Jako DGVF, to znamená i jako zájmové združení pro další vzdělávání na vysokých školách, jsme se přesvědčeni, že Vědecké další vzdělávání je jednou ze strategických reakcí na demografickou a technologickou změnu v naší době. Je to věc, které se všichni musíme věnovat. Teď se dostávám ke druhé věci, k několika zásadním východiskům. Další akademické vzdělávání ACE, či další vědecké vzdělávání, to jsou eh, vzdělávací nabídky vysokých škol eh, pro eh, specializované vzdělávání, odborné vzdělávání i obecné vzdělávání. Naše cílové skupiny jsou různé, jsou to hm, už absolventi vysokých škol, kteří už mají nějaké pracovní zkušenosti i pracující, kteří nikdy ještě nestudovali. Naše nabídka se také eh, zaměřuje na ty, eh, kteří eh, se chtějí dále vzdělávat při svém rodinném nebo profesionálním životě a také na seniory i na lidi, kteří uprchli ze své domoviny. To znamená, že to akademické další vzdělávání se zaměřuje na různé cílové skupiny a obsahuje různé nabídky a, a přispívá eh, k integraci a k inkluzi svými, svými nabídkami. Eh, odborné další vzdělávání, eh, říká se tomu anglickou zkratkou VET, nemá znamenat jenom prodloužení tedy odborného vzdělávání, profesního vzdělávání, ale týká se také vědeckého dalšího vzdělávání eh, zaměřeného na danou eh, profesi. To znamená, anglicky se tomu říká Higher Continuous Vocational Education Training, HCVET. To znamená a uspořádané eh, vysokými školami vzdělávání. Někdy, když se bavíme o profesních kvalifikacích, tak toto pomíjíme. toto vědecké další vzdělávání zaměřené na v odbornost, na profesní e, znalosti, je e, součástí toho, čemu se e, říká zkrátkou ULLL. A to vědecké další vzdělání je vlastně nesenou digitalizací. Právě proto, že digitální média používá cíleně jako instrument k eh, dosažení flexibilního způsobu vzdělávání. Pan Hojer už to tady podrobně rozvedl. Tímto eh, způsobem eh, se umožňuje sladění životního, tedy pracovního, rodinného života se vzděláváním nebo s dalším vzděláváním a tím se přispívá k tomu, čemu se říká celoživotní vzdělávání. Další eh, akademické vzdělávání je strategickou odpovědí na eh, vývoj. Už zase jste trochu rychle. Eh, reakcí na technologické změny. Já tady tak trochu se koukám na hodiny, proto tak uháním. Já jsem chtěl hovořit o pěti hlavních bodech, které jsou eh, z našeho hlediska důležité pro eh, vytvoření evropské strategie celoživotního vzdělávání. První věc. Akademické další vzdělávání a odborné další vzdělávání jsou eh, stejně hodnotné, ale odlišné. To odborné další vzdělávání je součást toho konceptu odborné vysoké školy, a vede k větší otevřenosti a toho vzdělávacího systému. Z hlediska DGVF je tady důležitý cíl, a sice aby ty obě dvě oblasti, to znamená odborné další vzdělávání a akademické další vzdělávání byly lépe sladěny abychom zajistili eh, lepší eh, vzájemnou propustnost a jejich eh, vzájemné prolínání. Jedním nástrojem k tomu je vzájemné uznání těchto oblastí, které jsou stejně hodnotné. Už se tady hovořilo o tom vzájemném uznávání neformálního a formálního a informálního vzdělávání. Potom je tady ještě jedna věc. A sice eh, vědecké další vzdělávání je a zůstává nekomerčním eh, a úkolem. Je úkolem vysokých škol. Z toho vyplývá, že není komerční. DGVF vzhledem k evropskému eh, podpůrnému rámci už k tomu zaujala stanovisko. Jde hlavně o e, lepší, e, o přípravu e, většího počtu kvalifikovaných lidských zdrojů. Znamená to více než čistě profesní kvalifikaci. Jedná se o součást veřejnoprávního úkolu vysokých škol a proto to není komerční věc. Náš třetí požadavek je aby financování celoživotního vzdělávání na vysokých školách zůčalo, zůstalo součástí nebo se stalo součástí evropských podporných programů. Už jsme eh, zde hovořili o eh, tom, že to otevírá eh, flexibilní přístup pro v odborné vzdělávání a odborné vzdělávání je eh, systematicky podporováno evropskými programy, ale eh, vědecké další vzdělávání tak eh, podporováno není. Ale vzhledem k demografickým změnám a také u úlohám integrace a inkluze, si Evropská, by si Evropská unie měla dát za cíl, aby to vědecké další vzdělávání se eh, stalo eh, součástí eh, evropských podporných programů. Čtvrtá věc. Už zde jsme hovořili o kontrole kvality a zavedení jednotných evropských standardů. V době digitalizace je další vzdělávání na vysokých školách přeshraniční. A víme, že od Boloni tady máme Eh, sjednocení eh, typu vysokoškolského studia za cíl. A, to si vyžaduje určitou kontrolu kvality. Je to důležité například pokud jde o umožnění mimo univerzitních výkonů, ale bohužel zavedení evropský kvalitní rámec a národní rámce kvality v oblasti dalšího eh, akademického vzdělávání se velice odlišují. Například v Německu platí, že maximálně 50% mimo univerzitních výkonů lze uznat. V Anglii například se odborné eh, vzdělávání z Německa eh, uzná natolik, že eh, stačí jenom 7 měsíců studia k dosažení bakalářského titulu. Takže je důležité vytvořit Eh, vytvořit určitou jednotu pro dosažení evropské eh, strategie. A poslední eh, věc. Součást digitalizační strategie. Digitální vzdělávací média jsou nebo otevírají nové přístupy k vzdělávání a umožňují různým lidem přístup ke studiu tom eh, patří ty mm, masové kurzy, MUX, i organizace tedy eh, dálkových kurzů. A Evropská digitalizační strategie by proto měla, měla navázat na eh, studijní formáty takto nabízené na vysokých, škol, na vysokých školách. A tím se dostávám k závěru. A zde tady máme opět pět bodů z hlediska DVGF. A sice propojení eh, odborného vzdělávání a dalšího akademického vzdělávání. Dále akademické další vzdělávání musí být součástí eh, veřejnoprávního úkolu univerzit. Celoživotné vzdělávání by mělo být eh, součástí evropských programů financování. Musí být zavedeny evropské kvalitativní standardy a potom eh, poslední věc se týká Evropské digitální strategie. Děkuji vám za pozornost. Já, Já mnohokrát také děkuji paní Klinkner eh, za eh, velice pregnantní přednášku a zejména za velice jasně formulované požadavky, eh, které máte na nás na evropské úrovni. A teď se dostáváme k poslednímu řečníku, eh, panu Ubaxovi. Máte slovo, prosím. Um, Děkuji. Já zde zastupuji Evropskou, Evropskou asociaci pro dálkové vzdělávání. Jsme vlastně asociací takových hlavních univerzit, které poskytují tento modul vzdělávání. Zastupujeme tedy Open University z Evropy a 12 až 15 eh, eh, asociací eh, z evropských zemí, kde neexistují Open Universities, otevřené univerzity, takže Celkem zastupujeme asi 200 univerzit z celé Evropy. Já dnes, pokud budou fungovat slajdy, tak vám řeknu, jaké jsou výsledky takového průzkumu, který jsme provedli. Eh, mezi našimi členy, kdy jsme hovořili, o, kdy jsme zkoumali akreditaci a kvalitu a v podstatě to doplňuje naši předchozí eh, studii, která se týkala eh, změn eh, ve systémech výuky. Obě studie jsou propojeny s tématem toho, že systémy vzdělávání v Evropě jsou více a více smíšené a více a více online, což znamená velkou výzvu pro agentury, které dávají akreditace vysokým školám, a je to velká výzva i pro další státní orgány. A z té studie potom vyplynulo několik doporučení. Za prvé, když se podíváme na národní <clears throat> rámce a právní úpravy, vlastně stávající rámce eh, umožňují eh, dálkové vzdělávání a vzdělávání online. V celé Evropě v podstatě naleznete eh, kurzy, které jsou akreditovány, ale na druhé straně, když se podíváte, na blíže, tak zjistíte, že pouze 50 mm, zemí má <clears throat> specifické předpisy, které upravují tento systém výuky, tedy online, a druhá polovina ne. To znamená, že v zemích, kde eh, nejsou eh, specifické předpisy, tak nejsou eh, ani pobídky, ani strategie směrem k novým inovujícím metodám výuky, včetně výuky online. A to také znamená, že eh, mohou existovat eh, předpisy, eh, které v podstatě spíše tomu brání. Třeba je tam povinné, aby zde existovala fyzická účast na těch kurzech a v takových zemích skutečně vlády by se měly zamyslet a přehodnotit své předpisy, především zajistit, aby podporovali a nebránili těm flexibilním formátům výuky. Když se podíváme na ty agentury, které zajišťují kvalitu, tak zjistíme, že aspoň naše, náš průzkum ukazuje, že většina se zaměřuje pouze na ty programy face-to-face, -face, tedy s fyzickou přítomností. A jenom menšina se zaměřuje, má zvláštní tedy kritéria pro vzdělávání online a ty smíšené moduly. Tyto Agentury tedy by měly být proaktivnější a podporovat eh, ten, tyto nové typy výuky a měly by dávat takové doporučení eh, univerzitám, motivovat je k tomuto a šířit eh, dobré zkušenosti. Mm-hmm. A poskytovat tedy guidance, rady pouze eh, asi 15 zemí mají takovéto proaktivní opatření. Irsko, Kypr, Spojené království například, tedy ty jsou ty hlavní tři, eh, kde eh, přímo ty agentury poskytují poradenství univerzitám, aby poskytovali více kurzů online. Na druhé straně vidíme, že když tyto agentury navštěvují univerzity, mají takový panel, komisi, tak a tak eh, jenom v polovině těch panelů existuje dostatečný počet ex, skutečných expertů, kteří jsou experti na nové způsoby výuky. Domníváme se, že tyto agentury eh, pro zajištění kvality jakosti mají svoji roli nejenom pro kontrolu kvality, ale také, aby poskytovaly takové poradenství je, eh, směrem k novým inovujícím způsobům výuky a aby pomáhali těm institucím tyto metody aplikovat. Doporučení dvě. To se týká tedy těch agentur. Ty agentury by měly eh, skutečně eh, být složeny z expertů eh, v oblasti výuky a měly by mm, podporovat instituce v tom, aby, mm, aby přijímali inovativní způsoby výuky. Na evropské úrovni, tak je, mm, my si myslíme, že třeba vytvářet evropské sítě a tak, aby tyto agentury mohly skutečně se chovat expertně, by měly zbytné know-how a e, ty sítě těchto agentur by měly si vyměňovat dobré zkušenosti a e, v této oblasti, tak aby e, ty definice byly sladěny v evropských zemích a ne, aby v každé zemi to vypadalo jinak. A dále, další krok by bychom měli mít eh, vlastně takový systém, eh, takových kritérií, takový benchmarking v Evropě, kde ty univerzity by mohly monitorovat vlastní pokrok a porovnávat se s ostatními. Měli bychom zabránit tomu, aby eh, v Evropě různé země neměly růz, nebyly na různém stupni vývoje, ale naopak, aby se slaďovali a spolupracovali. Teď konkrétně, když se podíváme na potřeby studentů, tak zde vidíte Eh, ten výsledek je více vyvážený. Asi eh, pokud eh, se věnuje pozornost těm netradičním cílovým skupinám, tedy starším 25 let, nebo těm, kteří studují tedy při zaměstnání, na vedlejší, jako při, při zaměstnání part-time students, tak vidíme, že tady musíme uznat, že eh, ti eh, studenti, kteří studují při zaměstnání, tak mají jiné potřeby než eh, ti řádní studenti, to znamená potřebují flexibilnější kurikula, programy. A co mě nás velice uklidňuje, že ty agentury pro zajišťování kvality se zaměřují více nyní na smíšené modely a modely online a snaží se propagovat flexibilitu v těch výukových programech na univerzitách. Takže tady panuje víceméně schoda. A také důležité je, že zde eh, se hodně eh, zaměřují i na, eh, na vzdělávání učitelů, tedy zaměstnanců, tak aby byli schopni se postavit té výzvě, to znamená, že je třeba poskytovat více hodin výuky těmito novými metodami. Samozřejmě e, strategie, to je páteř vždycky všech inovací, takže my jsme hodně provedli studii v různých univerzitách. Institucionální strategie většinou v těch univerzitách existují, to ano, ale je velice těžké mm, vždycky Eh, se tím mm, jak si probrat, jak to vypadá na všech těch úrovních a zdali skutečně ty různé úrovně, které v univerzitách existují, se s tím totožňují a implementují tyto strategie. Proto bychom chtěli univerzitám v tomto pomáhat. Tady, já myslím, že ty slajdy stejně dostanete, takže se můžete ještě na to podívat. Jde o to, aby ty agentury pro zajištění kvality, aby eh, vždycky se dívali na konkrétní kontext toho, co ta univerzita nabízí studentům a aby i se zabývali eh, tím, zda jsou eh, vzdělávání učitele těch univerzit v těchto nových metodách. Když se podíváme na institut, na mm, zajišťování kvality a eh, Eh, jednotlivých institucí. Takže zde je třeba, aby eh, ty univerzity začaly využívat více potenciál nových metod výuky a eh, především, aby zaváděly aktivity online a i v těch univerzitních kampusech také aby, eh, tak aby v podstatě eh, se digitalizovala ta výuka, to znamená, aby ten eh, mohl být větší počet studentů, kteří se jí budou zúčastňovat a tím se zlepší vzdělávání i tedy to vzdělávání nebo ta výuka v těch studentských kampusech. A což znamená samozřejmě, ale předem k tomu i vzdělat učitele. Dále procesy akreditací. Když se, podív, se díváme na ty procesy akreditací, tak my si myslíme, že i e, to e, dálkové vzdělávání by mělo být stejně akreditováno stejným způsobem podle stejných kritérií kvilety, jako je klasické vzdělávání, ale při, použi, při použití různých nebo odlišných ukazatelů, které jsou specifické pro vzdělávání online a dálkové vzdělávání, dálkovou výuku. A eh, Evropská asociace, naše asociace, eh, se ujala tohoto úkolu, to znamená, eh, jak měřit kvalitu vzdělávání online. Máme nástroj pro porovnávání, takzvaný benchmarking a i guidelines, doporučení. A my to poskytujeme našim univerzitám a těm agenturám, Eh, jmenuje se to e-excellence, tento nástroj. Je to takový nástroj pro mm, porovnávání kvality, benchmark. My jsme ho v posledních deseti letech již třikrát aktualizovali a je k dispozici jako otevřený zdroj open source. A eh, my máme tedy přímý kontakt s univerzitami a spolupracujeme s nimi na tom, jak inovovat vzdělávací programy a my tedy mm, mm, my Mm, se snažíme proto eh, o eh, výměnu eh, zkušeností a nyní pro nás pracuje 75 expertů, kteří sledují poslední vývoj v této oblasti a pomáhají univerzitám, aby univerzity mohly vylepšovat v tomto smyslu své vzdělávací programy. Děkuji. Ja, ganz herzlich. Ano, mnohokrát děkuji eh, i vám. Pane Ubaxi, eh, děkuji všem, že jste se zaměřili přesně eh, na ty požadavky, požadavky od nás, požadavky na sebe, požadavky na evropskou úroveň, na národní úroveň. Já myslím, že pro nás toto bylo velice plodné vyslechnout si příspěvky, které eh, tolik nám můžou pomoci eh, při práci na té stávající zprávě. A věřím, eh, že to, co jste tady navrhli, se do značné míry může odrazit i v, nakonec té zprávě, kterou budeme sestavovat. Já dám slovo kolegovi Zverovi, aby nám tedy přednesl eh, nějaké prvotní připomínky k eh, své zprávě, eh, ke sestavování své zprávě, potom budou sínoví zpravodajové a potom všichni ostatní. Takže pane Zvere, máte slovo. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica, drage kolegice in kolegové. Paní předsedkyně, drazí kolegové, cení hosté, já vám předně chci poděkovat za to, že jste Eh, za tyto skvělé prezentace. Hodně jsem se poučil dnes eh, odpoledne, protože to byla skutečně taková lekce v tomto této oblasti, kde chceme být aktivní v nadcházejících týdnech, protože chceme připravit dobrou zprávu. Ti, kdo jsou aktivní v oblasti vzdělávání, se většinou eh, usilují o dva cíle. Za prvé zlepšit kvalitu a e, účinnost vzdělávacího systému, za druhé zjednodušit přístup k tomuto vzdělávání pro maximální počet lidí. Žijeme ve společnosti, která se rychle mění, takže je důležité, abychom neustále doplňovali naše znalosti a kompetence. Víme, že ten diplom, který získáme v mládí, není konečným bodem, naš, ale pouze východiskem k dalšímu vzdělávání. Je to pro, projekt celoživotní. Proto je tak důležité, abychom byli zařazeni, abychom byli součástí celoživotního vzdělávání. Je to důležité to je z ekonomického, sociálního hlediska. Jeden z našich hostů již zmínil, že dokonce i pro profesní vzdělávání vyžaduje, abychom i nadále pokračovali a aktualizovali naše dovednosti, zvláště pokud chceme udržet krok s rychle se rozvíjející znalostní ekonomikou. Andra Schneider, který eh, vede vzdělávání v rámci OECD, řekl, že profesní vzdělávání má jistě svou roli, ale eh, vyškolit někoho v raném věku, aby pak byl schopen dělat něco celý život, to není eh, ta, ta správná odpověď. Musíme sledovat vazbu mezi vzděláváním na straně jedné a e, zaměstnáním na straně druhé, aby došlo k hladkému přechodu z výuky do trhu práce a aby se lidé i nadále osvojovali dovednosti v průběhu celého života. Dnešní veřejné slyšení se zaměřuje také na roli a význam dálkového vzdělávání. Vzdělávání online, ať už tomu říkáme jakoliv. Tato metoda má obrovský potenciál. Je to nový způsob osvojování si dovedností, nový způsob výuky. A ten potenciál, který to skýtá, je obrovský. Nedávno jsem se účastnil skvělé přednášky pana Kolera, paní Koller ze Stanfordské univerzity a ona právě eh, ukazovala, jaké zkušenosti má tato univerzita s, s dálkovým vzděláváním. Třeba v jedné třídě může být 100 tisíc lidí z celého světa. Mají skvělé výsledky, jak jsme slyšeli i od našeho hosta z Open University. Neměli bychom pochopitelně zanedbávat eh, některé eh, výhody, které to má. Přístup je samozřejmě snadnější. Vzniká globální třída. Nemusíme cestovat daleko, abychom do školy, abychom se účastnili té přednášky. Nemusíme budovat hm, hmotné infrastruktury, náklady jsou poměrně nízké. Příklad. Cena ropy se ve Spojených státech od roku 85 zvýšila třikrát, cena zdravotnictví čtyřikrát a cena vzdělávání se zvýšila za stejné období o 550%, 559%, takže přístup ke vzdělávání je tím omezen. Vzdělání na dálku a dálkové vzdělání může eh, být řešením tohoto problému. Třetí výhoda, kterou vnímám, je výhoda individualizace či personalizace výuky. I eh, o tom se již hovořilo v jedné z prezentací. Není to už jen o číslech, není to už jenom, že by student byl součástí statistiky, ale ze vzdělávání se stane něco osobního, personalizovaného, to tež se týká i e, osnovy. Využití moderní informační komunikační technologie je důležitou předběžnou podmínkou umožňující toto vzdělávání. Počítače, smartfony a další um, technologie umožňují toto vzdělávání realizovat. A čtvrtá výhoda z mého hlediska je vyšší kvalita tohoto vzdělání. Studenti se více angažují, toto vzdělávání je tudíž kvalitnější. Jistě, že by se dalo zlepšit hodně věcí v, v tomto modelu, um, ale jasné je, že nové přístupy ve vzdělávání, včetně dálkového vzdělávání, skýtají obrovský potenciál pomoci lidem vybavit je lepšími dovednosti, které pak mohou využít v průběhu celého života. Těším se na návrh zprávy, děkuji vám za skvělé příspěvky a konečně mi dovolte ještě potrhnout dvě důležité věci, které jsou podle mě zřejmé a vyplývají i z vašich prezentací. Celoživotní vzdělávání je v podstatě výraz naší důvěry v tuto rychle se měnící společnost. Musíme být proaktivní. Stejně důležité je také to, že lidé musí mít přístup i k neformálnímu vzdělávání, nejenom tomu formálnímu. A vzdělání dálkové má obrovský potenciál právě v tomto směru. Děkuji za vaše příspěvky opravdu to pomohlo, bude to eh, nápomocné také při přípravě zprávy. A bude to také ku prospěchu stínových zpravodajů. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Sver. Ano, mnohokrát vám děkuji, pane Zvere. Nejdříve eh, dám eh, slovo stínovým zpravodajům, pokud eh, budou přítomni, a potom dalším, kdo se hlásili do debaty. Já bych navrhla, abychom se drželi, drželi do nějakých takových třech, čtyřech minut. Pokud ještě nakonec budeme chtít, můžeme si udělat druhé kolečko. Pokud budeme mít čas, to bude asi lepší. A bude to více připomínat tedy rozhovor, ta naše debata. Pane Nekové, máte slovo. Благодаря, госпожо председател. Děkuji, paní eh, předsedkyně. V minulých dvou a půl letech jsem se setkal s eh, řadou mladých lidí a byl jsem svědkem toho, jak narážejí na spoustu problémů, zejména eh, v východní Evropě, v zemi, jako je Bulharsko, se ty problémy týkají Náš hlavní problém je odliv mozku. Mladí lidé, kteří dostudují, odejdou potom pracovat eh, po studiu do eh, západní Evropy. Myslím si, že eh, díky technologii můžeme poskytovat dálkové vzdělávání a, a ta, tak, aby lidé mohli se vzdělávat na západních univerzitách, chodit si tam na výměné programy. Eh, pracovat na společných platformách. To je budoucnost. To je 21. století platformy, které spojují celou eh, řadu myšlenek. Eh, jak říkal pan Ubax, tak to jeho doporučení, myslím, jsou velmi dobrá. A můžeme je opravdu zohlednit. To je jiný způsob, jak rozšířit nabídku. Díky technologiím můžeme eh, uznávat různé formy vzdělávání v kontaktu s univerzitami, s podniky také. Před několika měsíci jsme tady měli slyšení. Pardon, nebylo to tady, eh, bylo slyšení v Toskánsku a tam jsem slyšel, že začínající firmy že vznikají také firmy díky eh, podpoře, kterou získávají eh, z univerzit. Myslím, že musíme vytvářet laboratoře, technologická centra na univerzitách, na výzkumných ústavech a lidé eh, by měli mít těm technologiím, tak eh, přístup k profesorům, eh, kde se mohli setkávat osobně. Ještě tady jedna důležitá věc a, a použiju eh, příklad Bulharska. Většina univerzit je soustředěna v hlavním městě v Sofii. A to znamená, že jakmile někdo absolvuje univerzitu v Sofii, tak je velmi pravděpodobné, že také v Sofii eh, zůstanu a nevrá, eh, zůstane a nevrátí se do vlastního města. Děkuji. Ano, mnohokrát děkuji. Helga Triple. Thank you very much. Eh, děkuji, Petro. Děkuji i hostům. Skutečně to bylo velké potěšení. Ano, viděli jsme, jaký je potenciál <clears throat> těchto nových příležitostí, které skýtá digitalizace a ty otevřené Open Up Universities, které umožňují tedy eh, se dostat k velkému počtu lidí. To je důležité, protože když hovoříme o vědomostní společnosti a Evropa by měla eh, být založena na vědomostech, takže proto je to tak důležité. Eh, slyšela jsem s potěšením, že vy apelujete i na nás, abychom my eh, zahrnuli tuto možnost eh, vzdělávání online a dálkového vzdělávání do těch programů, které se financují, tak aby i hm, umožnili hm, podobné metody. To není pro nás nic nového, ale je dobré to pořád zdůrazňovat, abychom uznali formální i neformální vzdělávání. Já mám ještě takovou otázku. Vy jste mm, hodně hovořili o možnostech eh, otevření se, dostat se k velkému počtu lidí, především mladých lidí a samozřejmě i ke starším spoluobčanům, protože jde o celoživotní vzdělávání, ale eh, mně nebyla jasná ta genderová otázka, rovnováha genderová. Máte nějaká na to čísla, jak je to s těmi příležitostmi. Hmm, takže jak vy reagujete, eh, co nabízíte těmto lidem i z pohledu genderového? Děkuji. Tak Hega. Mnohokrát děkuji, Helgo, teď Silvia Kosta. Ano, dnes eh, to je skutečně velice zajímavé odpoledne. Děkuji za prezentace. A i jste hodně tam eh, hovořili o eh, tom, k eh, čemu již parlament eh, vlastně se vyjádřil. Vy správně navrhujete, abychom i my se eh, do toho zapojili, abychom vytvořili strategický rámec mezi digitální agendou, potom Evropu nových dovedností a abychom to propojili i s tím nadcházejícím sdělením Komise o vyšším vzděláváním. Takže to je třeba propojit tato témata. Tři otázky. První. Mm, víceméně vy všichni eh, navrhujete eh, Eh, te, eh, univerzity, které by měly přijmout tuto metodu. Takže a vy říkáte, že by to měla být taková doplňková metoda, tento typ výuky pro univerzity. Otázka. My vlastně již máme takový rámec, evropský rámec, kdy uznáváme formální i neformální dovednosti. A myslíte si, že to i stačí, že to lze použít, protože to dálkové vzdělávání dnes funguje podle trochu odlo, odlišných standardů. Máme hodně tedy různých univerzit, je zde hodně e, různých agentur, kvality a takže nechcete vytvořit nějaký konkrétnější rámec, který by se právě týkal e, toho, jak, jak tedy i vzájemně uznávat ty dovednosti, které se získávají z těch různých systémů. Takže možná komise by měla zrevidovat eh, tento systém eh, těchto kvalifikací, dovedností. A dále otázka možnost uznání eh, ne, toto vy říkáte, že e, to dálkové vzdělávání vlastně takové doplňkové, ale v mé zemi i v jiných zemích e, v podstatě jste existují kurzy, e, které jsou v podstatě poskytovány na dálku, ale i v těch kampusech studentských. Takže já se ptám explicitně, jak, jak, mm, jak, jak možná vy byste mohli šířit nějaké know-how, které vaše asociace má, tedy těmto univerzitám, klasickým univerzitám, které ne vždycky jsou schopny zajistit kvalitu toho dálkového vzdělávání. Tady by bylo potřeba šířit nějaké know-how. Eh, protože v Římě v listopadu se konala právě eh, konference na téma eh, dálkového vzdělávání, takže by bylo dobré těm univerzitám mm, poskytovat know-how, jak tedy, aby věděli, jak zajišťovat kvalitní dálkové vzdělávání. A otázka studentů. Ten váš výzkum je zajímavý. Já jsem Mm, pochopila, že i my hodně bychom mohli to použít mm, pro eh, tu oblast vzdělávání dospělých. Eh, tady uznávání třeba těch krátkých kurzů, to je další takové významné téma. Takže máte nějaké konkrétní návrhy tady, abychom, si, abychom skutečně mohli vytvořit nějaký evropský standard, který bude užitečný všem. Děkuji. Teď paní Švejdrová, prosím. Velmi zajímavé prezentace, s kterými můžeme dále pracovat všem eh, eh, hostům. Eh, mám takové tři poznámky spojené s dotazy. Ta první poznámka se týká důrazu na mediálně informační gramotnost učitelů, kterou zdůraznil pan rektor Hoyer Eh, to je naprosto zásadní, pokud chceme připravit eh, vlastně absolventy základního a středního vzdělávání. My můžeme dělat akademické další vzdělávání a můžeme dělat distanční vzdělávání, pokud máme pro koho dělat, pokud máme lidi, kteří jsou schopní používat technologie a pokud máme tedy akademickou sféru, obě dvě části, o kterých jste se bavili. A k tomu potřebujeme mít eh, učitele na základním a středním vzdělávání dobře připravené. Takže díky za tohle pochopení, bez nich to nepůjde. A chtěla jsem se zeptat, Ehm, myslím, že to byla paní Klinker, eh, Klinker ehm, vyjádřila tady pět takových cílů, eh, které se týkají například doporučení, aby Eh, další vzdělávání bylo součástí řízení, eh, úkolů pro řízení univerzity nebo mm, financování z evropských fondů a benchmarking kvality. To jsou výborné cíle, ale víme, že existuje velmi silná akademická svoboda univerzit Mm, já nevím, jaký je názor třeba na některé z těchto cílů univerzit. Zajímalo by mě, jaký je, zda toto projednala Evropská asociace univerzit, zda máme nějaké stanovisko Evropské asociace univerzit, nebo zda je to výsledek vašeho zkoumání. Um, určitě souhlasím s tím, že podpora z evropských fondů, z, eh, z programu Erasmus+, na akademické vzdělávání je naprosto oprávněná, ale myslím si, že mm, na akademické další vzdělávání eh, to je výborný, eh, výborná připomínka a my budeme muset uvažovat, jak toho docílit, protože na to evropský program Erasmus podle mého názoru není připraven. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Kolega Šepflin. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také eh, všem účastníkům. Bylo to nesmírně zajímavé. Eh, ty vaše připomínky. Já jsem strávil asi tři desetiletí eh, v oblasti vyššího vzdělávání a považuji to za určité privilegium, že s tím mám osobní zkušenost. Mám a tři otázky. A První je pana profesora Hojera. Možná, že se mu nebudete souhlasit. Jsme v mé zkušenosti zhruba 95% studentů, a to je zhruba Eh, studuje proto, aby dosáhlo nějakého konečného cíle, eh, a sice nějakého diplomu. A chybí tady určitá intelektuální zvídavost k tomu, aby pokračovali v eh, vzdělávání. Jak je k tomu podpořit a jak pomůže digitalizace? Potom je tady problém kognitivní mapy. Kognitivní mapy se usadí ve věku 40 až 50 a potom už eh, se eh, kapacita eh, určitým způsobem zmenšuje. Má tak digitalizace určitá řešení? To je, myslím, jeden z klíčů. A potom otázka profesoru Heatheringtonovi, jedna technická. Vy jste citoval, že 11 lidí u vás má etnické, tedy menšinské menšinové původy, například a jsou také Evropani, eh, jako, Evropa, jako Maďaři, Poláci, eh, lidé z Pobaltí a tak dále. Potom jste hovořil o eh, gramotnost a, a početní, o gramotnosti a početní gramotnosti. Jak víte, podle, podle jakého kritéria určujete, že bylo dosaženo této gramotnosti, která je potřeba z vašeho pohledu a z pohledu CBI? Děkuji, pane Šepfine. Kristina Libacka. Mnohokrát děkuji, paní eh, předsedkyně. Já také velmi děkuji eh, za eh, tyto zajímavé prezentace. Žijeme v dobách, které se vyznačují dvěma procesy. Za prvé, diplom stárneme rychleji než jeho držitel proto je třeba neustále doplňovat eh, své znalosti. A za druhé, eh, eh, máme nesmírně snadný dostup k informacím. A teď navazuji na to, co říkal pan profesor Hoyer. Já nesmírně s nadějí sleduji možlivo, možnosti které to přináší pro otevřené eh, univerzity, ale opravdu bych nechtěl, aby eh, univerzita budoucnost ti připomíná to, co říkal eh, pan profesor Hoyer žertem, a sice takovou Google univerzitu a ne skutečnou univerzitu. Rozdíl mezi takovou Google univerzity a akademickou univerzitou je, že univerzita Google je zdrojem informací, to, akademická univerzita je zdrojem poznání. Já si myslím, že eh, při vší sympatii k otevřeným univerzitám eh, je eh, dívat se na jakost. Protože oni usnadňují přístup ke vzdělávání, tak nelze souhlasit s snižování úroveň, se snižováním úrovně. Ten certifikát, který bude udělen, musí za něčím stát. Proto je nezbytné, abychom vytvořili eh, evropská kritéria jakosti pro otevřené univerzity. Ta jsou nezbytná. A za druhé, abychom eh, příslušným způsobem upozornili na nesmírně nezbytný a důležitý proces eh, sebe vzdělávání pracovníků na univerzitách, protože Jinak eh, se eh, eh, bavíme s někým, kdo má zájem o, o, informace a už je má, a s někým, kdo to ještě nemá. A proto mohu svému výbornému kolegovi panu Zverovi navrhnout, aby ve své zprávě navrhl třeba určitý akademický prostor s pro otevřené univerzity se všemi eh, požadavky na eh, takové univerzity. A potom je tady eh, ještě odborné vzdělávání. Dosažení příslušných kvalifikací není jenom o Eh, právě tomto. Nejde jenom o dovednostech, ale eh, není to jenom o dovednostech, ale i o, eh, o vědění, protože bez vědění nebudete schopni dovednosti uplatňovat. V nedávné zprávě o vývoji boloňského procesu a o Erasmu jsme upozorňovali na nové možnosti, které přináší otevřené univerzity a nové, nová média a také to, že to může eh, eh, změnit celý boloňský proces vzhledem té nové dostupnosti. Ale podstatné je také, že při vzájemné spolupráci mohou eh, pomoci při vytváření interdisciplinárních asociací. To je to velice důležité pro spolupráci interdisciplinární. To je další úloha pro univerzity které eh, se eh, mohou takto spojovat díky eh, moderním médiím. Omlouvám se, jsem trochu překročil řečnickou dobu. Děkuji mnohokrát. Bylo to těsně přes čtyři minuty. Ale jinak je to všechno v pořádku. A teď dám slovo komisi. Chcete se vyjádřit? Gerne, bitte. Sie haben das Wort. Auch ungefähr so drei, vier Minuten. Ne? Zhruba tři, čtyři minuty. Um, Děkuji. Děkuji všem eh, našim hostům za fascinující prezentace a skutečně fascinující otázky, eh, které tím nastolili. Jenom rychle, co děláme, čím se zabýváme na komisi a co chystáme. Již bylo řečeno, že momentálně pracujeme na ehm, aktualizaci naší modernizační eh, agendy pro vyšší vzdělávání. Ehm, máme to eh, zveřejnit v květnu a v rámci veřejného průzkumu z loňského roku se ukázalo, že digitalizace a globalizace jasně eh, se ukázaly být hlavní hnací síly změny ehm, s tím, že eh, další oblasti, o kterých jsme se bavili, je význam výuky, kvality učení a také kontinuity eh, institucí vyššího vzdělávání, do čehož zahrnuje i dálkové vzdělávání, eh, to znamená univerzity, eh, dálkové vzdělávání a přístup, příspěvek k celoživotnímu vzdělávání. 45 našich respondentů vyjádřilo určité obavy, zda technologie je používána správným způsobem. 93 eh, mělo výhrady ohledně nutnosti zlepšení pedagogické eh, podpory akademických eh, pracovníků. A minulý týden jsme měli takové setkání na, zá, na základě um, kolegiální um, výuky peer learning, Eh, toho, jak digitalizace transformuje výuku a to, co jsme se z toho dozvěděli, samozřejmě zapojíme do naší modernizační agendy. A Erasmus Plus, eh, pracovní program na rok 2017, specificky odkazuje i na digitální dovednosti a také na poskytnutí podpory spolupr- pro projektu spolupráce, které se zabývají otevřeným vzděláváním a inovacemi. Dále je tu specifický odkaz eh, na projekty, které chtějí eh, zlepšit uznávání, transparentnost a srovnatelnost eh, kvalifikací a výsledků. Protože jsme si vědomi toho, že i toto je problémem. Pokud jde o zjištění kvality, no tak chystáme nabídkové řízení ke zprávě, která bude, eh, s níž budeme vycházet eh, při eh, vypracování naší další zprávy pro Evropský parlament v otázce zajištění kvality, kde se budeme zabývat zejména digitalizací. A dále výstupy z roku 2015, kdy se ministři zavázali, že podle evropských pokynů budou pracovat na zlepšení Eh, zajištění kvality v institucích vyššího vzdělávání, aby byly tyto instituce více zaměřeny na studenty, aby měly více flexibilnějších eh, forem vzdělávání a aby také eh, uznávaly i kompetence získané jinde než v rámci oficiální školní výuky. Děkujeme vám za vstupy. Ja, vielen herzlichen Dank auch. Ano, mnohokrát děkuji i komisi. Já bych teď eh, ještě jednou eh, předala eh, slovo našim odborníkům, aby odpořili, aby promluvili o příslušných otázkách. A navrhla bych, abychom začali obráceně, takže začne pan Ubers. Um, yeah, thank you. So, uh... Děkuji. Takže já asi můžu odpovědět na otázku od Silvie Kosta. Jak to <clears throat> distanční vzdělávání doplňuje <clears throat> a jak se využívají ty zkušenosti s distančním vzděláváním, abychom pomohli těm konvenčním tradičním univerzitám se inovovat. E, mm, I Evropská komise před pár lety položila nám stejnou otázku, když přijímala tu moderní agendu a takže samozřejmě všechny univerzity dělají nějaký výzkum, ale eh, ty distanční univerzity ty mají velké znalosti s inovacemi. A my víme, že Open University UK, Open University Netherlands, Eh, věnují část svému výzkumu právě těm novým inovativním metodám výuky. A tento výzkum i zkušenosti, které jsou s distančním dálkovým vzděláváním, tak to by si měly Evropské univerzity vyměňovat. Proto jsme vytvořili takový program, který se nazývá Empowering Universities – kde v podstatě jsme schromáždili experty z těch eh, univerzit, které poskytují distanční vzdělávání a aby tedy eh, eh, sdíleli, šířili ty zkušenosti, to know-how mm, jinde po celé Evropě my eh, těch, máme těch 12 eh, vlastně expertních takových skupin, které jsou tematicky zaměřené a eh, my jsme tedy i konali pro ten účel semináře v Bruselu, kam jsme pozvali osoby odpovědné za přechod na, to, na ty smíšené modely vzdělávání, aby přijeli do, sem, na seminář do eh, Bruselu a aby si tam vyměňovali zkušenosti a know-how, které mají. A eh, potom také i eh, posíláme experty do univerzit také, tedy do těch univerzit, které mají problém s tou transformací, protože potřebují podporu zvnějšku aby nastartovaly eh, ty interní změny. Takže k tomu máme program a ten program se nazývá Empowering Universities. Eh, mnohokrát děkuji. Já jsem eh, zapomněla zmínit, že nemusíte samozřejmě odpovídat na všechny otázky, ale vyberte si ty otázky, které myslíte, že jste schopni zodpovědět a kde jste schopni nějak smysluplně přispět do debaty. Paní Klinkner. Já bych eh, zareagoval na tu otázku, eh, jestli je to nějaké eh, rozdělení podle pohlaví u účastníků dálkového studia. Já nemám uh, žádná podložená čísla, ale uh, v našem svazu si všímáme, že cílovou skupinu žen oslovíme lépe právě kvůli eh, té sladitelnosti eh, povolání a rodinného života. A Například u informatiky máme trošku vyšší účast eh, žen než v klasických studijních kurzech. Je prostě tady ta sladitelnost velice důležitá. Čili tolik těm hlavním cílům. To je obrovská výhoda. A potom je tady ještě jedna věc a tam eh, se jedná o ty různé eh, věci, které tady máme eh, jako požadavek DGF. Hovořilo se tady o tom, jak tohle všechno spojit s vědeckou svobodou. Tady je samozřejmě důležité, abychom navzájem probírali standardy. A tady my jsme eh, v kontaktu s různými eh, svazy. Tato je jiná otázka, kterou jsme řešili. Klasické eh, školy, které poskytují prezenční studium, poskytují i dálkové vzdělávání, čili v takovém duálním módu fungují já sama pracuji pro organizaci, eh, eh, která podporuje 18 klasických vysokých škol, eh, které ještě nabízí distanční kurzy. Bogat Lehmann, který je šéfem naší společnosti, je například vede Centrum dálkového vzdělávání jedné univerzity v Porinní Falci v Koblenzlandau, který, která se tímto intenzivně zabývá právě. Takže eh, samozřejmě jsou tady speciální univerzity, které dělají jenom dálkové vzdělávání, ale tohle to ukazuje i eh, flexibilitu studijních formátů eh, v těch klasických vysokých školách. To se mění a myslíme si, že to je velice důležité. A z pohledu DGVF toto opravdu intenzivně probíráme a ty struktury se opravdu mění. a navzájem to prorůstá. A to je zhruba všechno, co jsem teď k těm otázkám chtěla. Mnohokrát děkuji. Moje připomínka. Já si myslím, že svoboda a vzdělávání a výzkumu a rozšíření zákonných povinností univerzit i v oblasti, eh, aby byly aktivní i v oblasti celoživotního vzdělávání. Eh. Já si myslím, že se to, eh, že se to nevylučuje, já si myslím, že se to doplňuje to svobodu eh, bádání nějakým způsobem zásadně neomezuje. Ten požadavek na rozšíření takových eh, eh, tohoto způsobu vzdělávání. Takže paní Klinka o tom hovořila. Teď dvě pane Hederingu. Děkuji. Vyjádřím se k několika otázkám. Jednak genderová rovnováha, za druhé takzvaná Google University Digital Disruption, za třetí akademické svobody na univerzitách a pak některé ještě specifické body. Naše zkušenost, pokud jde o um, rovnováhu mezi muži a ženami, tak to je v souladu s tím, co říká předřečnice, ta hlavní věc, kterou bych eh, řekl, že tu variabilita podle tématu, podle toho, jaký je to kurz, v naší univerzitě, v našem kontextu, v některých eh, tematických oblastech sociální vědy, aplikované sociální vědy, je podstatně více žen než mužů v těchto kvalifikacích, jako psychologie, dále studie týkající se eh, dětských eh, otázek, otázek mládeže a tak dále. To je atraktivnější pro ženy. Eh, kde je ovšem ta základní výzva, jsou eh, inženýrské a vědecké eh, předměty, kde převažují muži nad ženami, ale souhlasím s tím, co bylo řešeno dříve, že dálkové vzdělání je příležitostí pro ženy v některých oblastech a více podporuje právě životní styl, které ženy někdy mají v roli, ať už rodičovské, pečovatelské či pracovní. A myslím, že je to účinný způsob, jak angažovat a zapojit ženy a jak je podpořit v tom, aby se eh, účastnili eh, výuky a studovali i vědecké eh, technické obory. Pokud jde o tu dichotomy mezi na jedné straně jaksi Google University a skutečnou univerzitou, tak jedna z těch um, záležitostí, které čelíme, teď trošku spekuluji, je o tom, že tam, kde jsme viděli jakékoliv revoluční eh, narušující trendy v nějakém sektoru, ať už je to třeba Apple, Facebook, Uber, Um, nebo jakákoliv jiná takováto um, revoluční narušitelsk, firma, která naruší stávající systém, tak většinou je to nějaký poskytovatel platformy spíše než obsahu. Je to někdo, kdo vytvoří platformu a jiní pak eh, mohou ten svůj eh, obsah nabízet přes tuto platformu a může to mít pak značný dopad na ten sektor. Třeba Amazon u nákupů já bych očekával, že ve vyšším eh, vzdělávání v příštím desetiletí a dál budeme svědky šíření různých platform, u nichž plat, obsah může být eh, eh, jaksi hostován různým, pro různé instituce, které mají třeba univerzitní statut, takže někdo má studenty, kteří si pak mohou vybrat ten obsah z různých zdrojů a pak dospět k nějaké akreditaci, kdy bude zajištěna kvalita eh, akreditovaným způsobem. A budou si tak z toho moci vytvořit jakýsi studijní set, jakýsi soubor. Jistě to bude mít eh, i určité výzvy z hlediska dohledu nad kvalitou a potenciálně to může narušit celý sektor vyššího vzdělávání, E, nepředvídatelnými způsoby zatím. Ale jak říkám, to je zatím model, který se začíná objevovat v neformálním vzdělávání. E, například naše vlastní univerzita má platformu, která se nabíze, na, na, nazývá FutureLearn, kde máme 90 univerzit celého světa, které dávají k dispozici obsah e, z, zdroje zdarma. Jsou to ty veliké kurzy online, a ještě nejsou uh, formálně akreditované, ale začíná docházet k takovému posunu k těmto platformám. Že to myslím jedna z těch výzev. Akademická svoboda. Myslím, že tady je velké množství řečí, věcí, které by se o tom daly říct. Samozřejmě statut univerzit, jejich e, svoboda, často v určit, zapsaná do určité listiny či charty. E, já myslím, že tady jedna z těch hlavních eh, eh, eh, výzev, může, nad čím se budou muset, aby se nad tím univerzity zamýšlely tedy, tak to se týká právě těch takzvaných transferů kreditů, teď se tomu říká uznávání předchozího vzdělávání, čili ta možnost studentů, aby začali na jedné univerzitě, kde se učili tváří v tvář prezenčně, a pak, aby si z toho mohli vzít ty kredity, použijte na jiné univerzitě, pak na další, na další a takhle postupně si mohou um, dát dohromady uh, tu uh, svoji kvalifikaci. Ale zatím je určitá váhavost mezi univerzitami uznávat kredity. Oni si myslí, že kvalita toho, co dělají oni, je specifická, jiná, než co dělají jiní, a takže se brání nebo mají minimálně podezření nebo určité obavy ohledně uznání předchozího vzdělávání, což není ve prospěch studentů. Jistě, že kvalita a ověření kvality je důležitou součástí tohoto, ale my bychom eh, tady eh, podporovali proaktivní přístup, aby existovalo toto uznávání předchozího, ehm, eh, předchozí výuky, tak aby měli eh, studenti maximální eh, kvalif- možnost ke kvalifikaci. Minoritní etnický status, to je další otázka. Ehm, samozřejmě jde o to, jestli je součástí také národní identita. Asi ne, ale každopádně my používáme určitý dotazník, kde se jich ptáme na etnický statut, a pak to agregujeme, abychom z toho měli nějaká data. Pokud jde o ten seznam dovedností CBI, a jak to děláme, jak to zapracováváme do našeho studia, no tak to se odvíjí od dvou klíčových mechanismů. Jednak všechny ty eh, moduly mají určitý soubor výst, eh, studijních výstupů, které musí student být schopen prokázat k tomu, aby dostal nějakou známku a ty známky se pak eh, opět eh, kumulují eh, do celkového výsledku. A když stanovujeme tyto výstupy, tak my je různě klasifikujeme, třídíme. Některé jsou samozřejmě obsahové, prostě znalost obsahu nějakého tématu, kde student má ukázat, že nabil určitých vědomostí v chemii, psychologii, zeměpise, geografii nebo v něčem jiném právu. Ale také tam mohou být specifické, generické, generické specifické dovednosti, eh, které eh, byly získány studiem. A i ty může člověk um, ukázat tak, aby prokázal, že je má. Například mu je třeba možné, že když eh, se snažíme vytvořit komunikační dovednosti, protože to je důležité, když někdo chce v práci pak mít eh, efektivně komunikovat, tak možná studenti mohou spolupracovat, pracovat spolu, nějaký eh, mm, společný úkol, prostě soubor různých způsobů, jak eh, postupovat. Další záležitost jsou takové, takový rámec úrovní, že v různých letech toho studia, z nichž se stává pak kvalifikace, jsou různé úrovně očekávání dovedností které mají postupně eh, být osvojeny v průběhu toho studia. A tak, abychom postupovali k, mm, takovým, k tomu, takovému eh, čím dál nezávislejšímu eh, typu studia s tím, jak se blíží ke konečnému ty, titulu, diplomu, tak aby měli čím dál větší schopnost z hlediska své výuky fungovat nezávisle. Třeba dizertace potom je eh, takovým obvyklým způsobem, kdy mají prokázat už tu nezávislost. A tímto způsobem se snažíme definovat a popsat eh, různé soubory dovedností, které jsou nutné eh, pro různé kvalifikace. A my se je snažíme integrovat do těch všech procesů. Dank. Ano, mnohokrát děkuji. Na závěrem pan Hoyer dostává slovo. Teď eh, k těm dálkovým univerzitám. Je důležité, aby tyto distanční univerzity eh, v svém daném národním kontextu byly uznány eh, jako rovnocené příslušným prezenčním univerzitám. To znamená, aby byly podrobeny příslušným akreditačním mechanismům. Já bych nerad, aby eh, univerzita dálková byla vnímaná a jako univerzita dálková jako univerzita druhé šance. Eh. Pro někoho je to eh, univerzita první šance pro dostat se k akademickému vzdělávání. To je velice důležité, takže potom bychom jí jinak dávali takový eh, punc druhořadosti. Já jsem byl eh, dlouhá léta rektorem eh, dálkové univerzity v Hagenu, která je podle počtu studentů největší vysokou školou v Německu. A u nás počet žen každopádně převyšoval německý průměr. To souviselo s tím, že ženy se eh, chtěli u nás eh, připravit na, eh, na, na opětovný nástup do, na pracovní trh po rodinné pauze. a, tam jde o šanci na pracovním trhu. To je kritérium, o které jde nezávisle na způsobu, jak toho dosáhnout. Pokud jde k, o tu datovou bezpečnost, co musíme dělat? Máme tady samozřejmě technologický vývoj analytika výuková, která nám umožňuje jak studujícím, tak eh, učitelům eh, poskytovat zpětnou eh, vazbu ohledně studijního postupu, ale je tady opravdu otázka ochrany údajů a musí to vždy být sladěno s osobními cíly. Potom jste se ptali na to, do jaké míry ty otevřené univerzity mohou eh, ovlivňovat eh, prezenční univerzity. Já si myslím, že jedni, eh, pokud si budou hledět z očí do očí, pokud tam bude vzájemná výměna. Prezenční univerzity si nikdy nechají předepsat otevřenými univerzitami, co mají dělat. Musí být vytvořena nějaká platforma pro vzájemnou výměnu v severním Políní ve Stalsku máme kampus NRV, kde se pokoušíme vyměnit se informace o těch správných postupech. Důležitá je také mediální kompetence učitelů. To je důležité, jste to zmínili i tam bychom měli už teď začít vytvářet předběžné podmínky, které jsou nezbytné k tomu, aby potenciál digitalizace opravdu byl plně využit. Erasmus Plus o tom se mm, zmiňovala paní eh, Anderson. Já myslím, že nám musí být jasné, že pokud eh, se stále více eh, lidí z těch omezení nebo za omezení dané pokud se stále více lidí rozhoduje pro dálkové studium, tak Erasmus Plus netáhne. Potřebuje čtyři týdny místo čtyřech, čtyřech měsíců. Lidé, kteří mají povolání, prostě si nemůžou vzít půl roku e, na semestr v zahraničí. Musíme tady mít virtuální mobilitu, e, krátké e, přehledné fáze té, toho hospitování, učení a nemůžeme čekat, že lidé odejdou z práce na půl roku. Vám bych řekl, že na začátku bylo řečeno, že každý druhý eh, eh, neskončí ve eh, zaměstnání, ve kterém začal. Je třeba si vždycky hledat novou odporu. Ti, kteří ale zůstávají v stejném zaměstnání, si musí prohlubovat vzdělání. A tomu jim pomůže, nebo k obojímu pomůže, pomohou nová média. Já jsem studoval před 30 lety a dneska už, eh, kdybych řekl, eh, že už ničemu takovému nerozumím, no tak <laughs> je jasné, že eh, jsem si musel, nejenom, že jsem si musel udržet svůj zájem o věc a nejenom si ho nechat na začátek studia. Prostě musíme se zbavit té představy o tom, že se eh, vzděláme jenom část svého života. A potom k té Google University. Já si myslím, že i do budoucna budeme eh, mít co dočiní s tím, že nabídky firm pro lidi na pracovním trhu budou velmi zajímavé. Certifikát eh, nebudete dostávat od nějaké univerzity, ale od nějakého podniku. A potom eh, předložíte ten certifikát na nějaké vysoké škole a zeptáte se, eh, jestli vám ho eh, uzná nebo ne. Bude rozhodovat kvalita. Ale v dobách globalizace se takovéto postupy budou dál rozvíjet a bude to nést určité nároky na univerzity. Čili tady bychom iniciativně měli vysoké školy připravit na takové nové výzvy. Tak a já myslím, že tady můžu skončit. Já vám také mnohokrát děkuji e, za vystoupení a teď bych ještě ráda se zeptala kolegy Zvera, jestli e, to chce nějakým způsobem uzavřít, protože je to e, náš zpravodaj, tak mu patří poslední slovo. Ne úplně poslední, ale poslední. By se nevězl na to zádnou mísu. Děkuji za slovo a <clears throat> dovolte, abych navázal tam, kde skončil předřečník. On řekl, že ty klasické univerzity e, přichází o svůj monopol v této naší nové znalostní společnosti a nové univerzity musí a tyto univerzity, pardon, musí pochopit, že zde jsou nové metody výuky. A před deseti lety Evropská unie byla velice proaktivní, při vytváření společného evropského mechanismu, například ten evropský rámec kvalifikací, klíčové dovednosti, systém kreditů eh, pro eh, eh, vyšší vzdělávání, odborné vzdělávání a i Slovensko tehdy, pamatuju, předsedalo Evropské unii, kdy se hodně pracovalo na rámci odborného vzdělávání je důležité, abychom zharmonizovali eh, vyšší vzdělávání, měli bychom být proaktivnější při vytvoření, vytváření evropského systému vyššího vzdělávání. Ale všiml jsem si, že eh, v minulých letech, eh, že jsme jaksi přišli o tempo, protože zde nebyla dostatečná politická vůle k tomu, abychom ve vyšších formách vzdělávání mm, prosazovali tuto evropskou dimenzi. Ja, vielen herzlichen Dank äh, auch noch. Mnohokrát děkuji i vám äh, za tyto příspěvky. Já myslím, äh, že eh, jsme eh, zde absolvovali velmi eh, plodné odpoledne, i pokud jde o smysl celoživotního vzdělávání. Myslím si, že to bylo velmi mimořádné a dobré slyšení i díky našim čtyřem odborníkům, kteří opravdu to téma nám pomohli eh, zaměřit eh, přesně tak, jak jsme eh, chtěli. Já vám děkuji mnohokrát za to, že jste mezi nás dnes přišli a že jste nás informovali o stavu svého poznání. Děkuji i kolegům za velmi dobré příspěvky a otázky. A teď vás nemůžu propustit, aniž bych zmínila, že eh, příští schůzi eh, budeme mít 27. Eh, února a od 15 do 18.30 a 28. února se bude hlasovat od 9 do 12.30. Každopádně vám děkuji za dnešní odpoledne a, a děkuji také našim expertům. Přeji vám šťastnou cestu domů. Ještě jednou děkuji eh, všem a také našim tlumočníkům.